We will continue our meeting. Budeme pokračovat eh, s bodem číslo 21, což je eh, návrh doporučení pro účely druhého čtení. Týká se to návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se novelizuje eh, statut Soudního dvora Evropské unie tím, že se zvýší počet soudců u Eh, tribunálu, soudu prvního stupně. My tady nemáme zpravodaje pana Mariňu Pintu, takže tuto roli dnes na sebe převezme místo předsedkyně paní Delvo. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Hned musím předeslat, že nejsem zpravodajka ani nemám v úmyslu se jí stát. Já jenom tady teď provizorně vystoupím, protože pan Marino Pintu není eh, k dispozici. Takže možná bychom si měli připomenout, že eh, jde o druhé čtení již a harmonogram je velice nabitý, těsný pokud parlament by skutečně chtěl ovlivnit tuto agendu, tento, toto nařízení, tak bychom měli přijmout zprávu nebo pozměňovací návrhy také tedy a postoj, naší pozici nejpozději během druhé říjnové plenárky. Jinak eh, lhůta projde bez nás. A mm, tedy rada eh, mm, přijme svůj postoj bez toho, aniž bychom to mohli Eh, ovlivnit. Já eh, nerozumím portugalsky, takže vám nemohu říct, jaké rezime, ale pozměňovací návrhy, které před, předložil eh, pan zpravodaj, ty jsme dostali dnes ráno anglicky, ty byly přeloženy, takže velice stručně vám vysvětlím obsah těchto pozměňovacích návrhů. A my zde máme hodně pozměňovacích návrhů, ale v podstatě jde o šest bodů, hlavně první Pan Marino Pinto navrhuje zrušit eh, v úvodních ustanoveních veškeré odkazy, eh, které se týkají eh, zvýšení, navýšení, tedy přetížení soudu, což je neakceptovatelné, takže on chce Eh, aby se vypustilo, zrušilo všechno, co zvyšuje zatížení tohoto soudu, tribunálu, tedy eh, chce tedy zrušit hm, tato ustanovení v preambuli, která se týkají tohoto navýšení. A také i tam říká, eh, té, také tam říká, že je třeba zvýšit počet soudců. Takže to je preambule, zhruba řečeno. A teď, pokud jde o články, jednotlivé články tak tam navrhuje eh, jednu změnu a to, že tento tribunál maximálně by měl mít 40 soudců, ale eh, ne najednou, po každé, eh, tedy ten soud musí odůvodnit vždycky, proč potřebuje soudce navíc. A dále zpravodaj navrhuje najmout 19 referendářů navíc, tedy těch odborných eh, úředníků a zvýšit i počet grefu, tedy eh, úřadu soudu a eh, překladatele, tak aby každý soudce místo třech referendářů, jak má dnes, aby měl čtyři, tedy ty právníky, ty referendáře k ruce. A dále Spravodaj navrhuje, aby se vytvořil zvláštní výbor, smíšený výbor, tedy smíšený, to znamená mezi parlamentem a komisí, a ten by zkoumal fungování Evropského soudnictví. Další pozměňovací návrh, ten navrhuje, aby komise, eh, aby, aby zkoumala, nevím, zkoumala aby prostudovala tedy mm, eh, mm, eh, mm, eh, všechny soudy v Evropské unii, tak jak to dělá Rada Evropy a potom některé i ty pozměňovací návrhy se týkají procesu jmenování, nominací, kde zpravodaj navrhuje určitý způsob jmenování, to znamená takto. Právo jmenovat soudce tak to je právo toho členského státu, to se mu neodebírá, ale po té, co bude konzultován Evropský parlament a po, pokud dotčený členský stát třeba má již hm, soudce muže, tak by měl předložit eh, návrh ženy a naopak, pokud již tam má soudkyni ženu, tak by měl předložit kandidáta muže. A takže zhruba to jsou ty pozměňovací návrhy, tak jsem to rychle přečetla a já eh, předpokládám, že všechny politické skupiny určitě budou nebo již měli čas eh, se konkrétně a dopodrobná těmito návrhy zaobírat. To je všechno. To jsem měla k tomu, co, toto jsem k tomu chtěla říct jakožto náhradnice. Záskok se zpravodaje. Madame Regner. Děkuji, paní Regner. Dankeschön. Děkuji. Děkuji také za představení pozměňovacích návrhů, které podle mě znějí velice zajímavě, alespoň některé z nich. Já ovšem připomínám jednu věc. Tato záležitost je skutečně stará, zabýváme se jí již dlouhou dobu a čas tlačí. A já připomínám pro ty, kteří tady nebyli ještě v minulém volebním období, to byla tehdy zpráva paní Tyne, o které jsme hlasovali během minulého volebního období a potom byla na řadě rada a jednala. Nyní máme k dispozici výsledek rady. Rada si přeje zdvojení počtu, dvojnásobní počtu, počet soudců tribunálu. My, jak to Marie Delvo řekla, se nyní nacházíme ve fázi, kdy je třeba dbát na čas a dobře si zvážit, co my jako Evropský parlament nyní navrhneme nejenom já si myslím, ale i ostatní eh, v poslední době hovořili s lucemburským předsednictvím, eh, jako iž i ti, kteří se tím eh, tématem zabývají dlouhou dobu. A já jsem jedna z těch, kteří si nemyslí, že je tak výborné, když by došlo k situaci, že se zdvojí počet soudců tribunálu. Ale zároveň jsem velmi pragmatická a vidím tu situaci takovou, jaká je. Musíme si tedy položit otázku, zda chceme nyní rychlé řešení, anebo zda si přejeme eh, prosadit na postoji rady velké změny, což by ovšem znamenalo, že se musíme připravit na dlouhá vyjednávání, která ovšem mohou nakonec skončit i tak, že si rada svůj postoj prosadí. Proto je důležité podle mne vnést tam aspekty, které jsou pro Evropský parlament velmi zásadní. Já tady navazuji na ty návrhy, které představila paní Delvo, a totiž že by bylo vhodné mít vyvážený poměr soudců a soudkyň eh, na soudním dvoře, což je něco, co je také v souladu s smlouvami a my jako Evropský parlament bychom na to měli trvat a postoj rady to nemáme. A další úvaha. Rozhodně si myslím, že je nutné, aby tribunál pracoval efektivně ve prospěch občanů, aby pracoval rychle, rychle vydával rozsudky. A proto je jistě důležité zajistit to, aby soudní řízení netrvala příliš dlouho, aby tedy rozsudky padly, padaly v, v rozumné době. A proto si myslím, že je vhodné, aby se navýšil počet soudců tribunálu. A já to tedy se pokusím domyslet dál. Pokud navýšíme eh, počet soudců na dvojnásobek, tedy podpoříme to, co navrhla rada, tak v tom případě je naprosto nutné, abychom, pokud budeme mít tedy takovýto předpis, aby ten předpis byl podroben brzké revizi, aby tam byla nějaká doložka o přeskumu, kde se jasně stanoví, zda toto rozhodnutí zdvojnásobí počet soudců, kde se to tedy přeskoumá, přeskoumá se, za to rozhodnutí bylo hodné, správné a smysluplné. A za takovýchto podmínek si myslím, bychom skutečně mohli zvolit pragmatický přístup, podpořit návrh rady a zdvojnásobit počet soudců. Ale říkám, to není to má frakce si nemyslí, že toto je perfektní řešení navýšit počet soudců o 28, ale za těch okolností, které máme, eh, si myslím, že takovéto řešení by bylo schůdné. Děkuji. Paní Hautala. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že se v současné době nenacházíme v ideální situaci. Mnozí z nás by si opravdu přáli, aby bylo přijata stanovisko parlamentu po prvním čtení. Jinými slovy, těch dodatečných 12 soudců. A ani v jiném ohledu nejsme eh, v dokonalé situaci, protože čas tlačí. My pouze můžeme doufat, že parlament vše stihne včas a že nepřijde o tu příležitost sehrát svou úlohu při tom rozhodování o budoucnosti počtu soudců. Tedy já jsem přesvědčena, že ta strategie, se kterou přichází paní Regner, je opravdu něco, čím bychom se měli zabývat i jako politická skupina, protože nikdo nepochybuje o nutnosti takovéto reformy. Takže z mého pohledu vůbec není potřeba škrtat eh, pozměňovací návrhy týkající se eh, navýšení eh, nebo vývoje nápadu tribunálu a že si to tedy žádá navýšení i počtu soudců. V tomto smyslu tedy bych si dovolila nesouhlasit s panem Marino de Pinto, se stálým zpravodajem. Zároveň bych chtěla potrhnout, že bychom měli považovat za svou absolutní povinnost zajistit fungování, řádné fungování tohoto tribunálu, protože jak toho jinak můžeme dosáhnout, než zajištěním patřičných zdrojů. A i to je otázka času. Máme tedy dvě možnosti. Buď se přidržíme našeho stanoviska po prvním čtení a doprovodíme to určitými požadavky, například eh, zdůvodňování potřeby těch dodatečných soudců, vyhodnocování, zda je nutné dodatečné soudce nabírat, a nebo se zkusíme přizpůsobit radě, která nebyla schopna přijít s ničím lepším, než prostě zdvojnásobit počet soudců. Je to sice politování hodné, ale toto máme na stojele. My bychom rovněž mohli přidat ještě další e, podmíněnost, například řádný přeskum prosazování této reformy a uskutečňování a nakonec rovněž jmenované evropské instituce musí bedlivě sledovat, dodržovat pravidla, pravidla, která vládnou všude v našich společnostech u nás. Tedy uvidíme, jak se situace vyvine, ale rozhodně by nebylo dobré, kdybychom dopadli tak, že se půjde pouze cestou toho, co si vydupala rada, tedy zdvojnásobit počet soudců a parlament nebude mít žádnou možnost ani posledit, zda jde o reformu kvalitní, zda například je dodržovaná nějaká genderová rovnováha a zda to slouží obecně cílům reformy a zvyšování funkčnosti soudu. Pan Kasper. Auch wenn die I když zdvojení počtu, zdvojnásobení počtu soudců, je něco, na co můžeme pohlížet různým způsobem. Já bych rád eh, poukázal na jeden aspekt a zdůraznil ho. Všichni víme, že evropské instituce, celý ten komplex evropských institucí se nenachází v dobrém stavu. Všichni známe diskusy o Evropě a v této souvislosti eh, pokládám za velmi důležité to, že důležitá část evropských institucí, tedy právní systém, a jeho zajišťování, že to bude řádně fungovat, že bude fungovat v Evropě řádně princip právního státu. A proto také ve smyslu stability Evropy doporučuji, abychom rychle dospěli k pragmatickému řešení a odpořili ten návrh. Ale ještě bych rád tady zopakoval ty dva body, které zúraznila také paní Regnerová a ještě jednou je zdůraznit. na ta otázka těch kvót, toho obsazení eh, postu soudců ženami a muži. Já jsem tady pro tvrdou kvótu. Pokud tady nebudeme mít správný poměr vyváženost mezi ženami a muži, pak v takovémto případě je nutné prostě místo neobsadit, pokud eh, nebude tam vhodný kandidát. To bychom měli objasnit a naformulovat to ještě důrazněji a přísněji. A jinak jsem proto, abychom měli řádný přeskum toho navýšení počtu soudců. Eh, Mr. Lebreton. Pan Lebreton, prosím. Oui. Ano, Děkuji, pane předsedo. Evropská unie hm, hm, prochází morální krizí kvůli několika faktorům. Za prvé problém migrace, Eh, což ještě zhoršuje rozdíly mezi členskými státy a ukazuje to na bezmocnost Evropy a jak i selhalo řízení mm, vnějších hranic. A potom je zde problém zemědělství, především ve Francii, kdy jsou eh, zemědělci strašně naštvaní na Evropskou unii. Já osobně jsem se s nimi sešel a snažil jsem se uklidnit, eh, jak jsem mohl. A potom je tady ten problém soudu ten problém Evropského soudního dvora, to jenom je ukázkou této morální krize. Jenom bych chtěl připomenout kontext. Zde je eh, takové podezření z favoritismu vůči předsedovi soudu, to eh, odhalil francouzský tisk. Já jsem na to položil otázku a chtěl jsem vidět, eh, jak se toto podezření řešilo. To přece takto nelze nechat a já jsem nedostal žádnou odpověď. Když něco nám vadí na takové instituci, tak se na to prostě nereaguje. To konstatuji a lituji. A potom my se snažíme i teď zdvojnásobit počet soudců u soudu a já mm, prostě nechápu, proč, jaké jsou toho důvody, poněvadž jak i zpravodaj pan Pintu eh, říká, tak já si myslím, že eh, mm, zatížení soudu eh, neodůvodňuje takovéto radikální řešení. Rada se snaží tedy si to prosadit silou, což ukazuje, jak, v jaké úctě má parlament a musím říci, že pokud jde o postup, tak tady mám dvě stížnosti. První je, že v prvním čtení První čtení údajně proběhlo v roce 2011 eh, za předchozího volebního období a tam šlo ale úplně, o úplně jiný návrh, než je tento. Mně se zdá, že tedy pokud, že u procedurálně řečeno zde došlo k flagrantnímu porušení postupu. A druhý Problém, který zjišťujeme až teď, je, že zpráva pana Pintu, mm, která je napsaná portugalsky, tak není přeložena. No to také mi trochu vadí potom vyjadřovat se ke zprávě, která nebyla přeložena a pozměňovací návrhy jsou sice v angličtině lepší než nic jiného, ale je to zase jenom anglicky. Takže to je pro mě velký procedurální problém. Teď pokud jde o meritum věci. Opakuji. Já jsem nabyl přesvědčení, že zdvojnásobení počtu není nutné. My sami jsme to eh, sami slyšeli, když jsme tady eh, měli hearing, slyšení, kdy soudci sami nám řekli, že to není nutné. A já proto se domnívám, že řešení pana Pintu je mm, rozumné. Já souhlasím s několika body, které tam navrhuje zrušení nebo pořád eh, ten odkaz na zvýšení nápad a to je údajně důvod pro zvyšování počtu soud, soudců, potom najmout další referendáře, kteří budou pomáhat soudcům, potom je tam ta myšlenka vytvořit takový výbor, který by se zabýval fungováním evropské justice, no proč ne? A dále myšlenka respektovat paritu, genderovou paritu, jak jsme tady slyšeli, no samozřejmě to mi také celkem vyhovuje, samozřejmě. Ale, takže tak to je. Bude třeba nyní, abychom se k tomu nějak vyjádřili. Buď Eh, pod tlakem rady ustoupíme, ustoupíme a eh, eh, takže to asi parlament tady nebude zrovna užitečný, anebo se pokusíme obhájit určitou pozici, která podle nás bude rozumná. Pokud máme pocit, že je třeba přijmout nějakou rozumnou pozici, tak je třeba ji obhajovat až do finále. Thank you very much, uh, Mrs. Reda. Ano, paní Reda. Uh, I think one important... Já bych ještě ráda zde řekla jednu důležitou věc. Zpravodaj se podíval na ty pozměňující návrhy a rovněž byl podpořen některými kolegy, totiž zvyšování počtu soudců povede pouze, pouze tehdy ke zvýšení funkčnosti, pokud se navýší i ten personál, který bude mít každý soudce k dispozici přiměřeným způsobem. Takže já chci upozornit na to, že pokud se rozhodneme zdvojnásobit počet soudců, výrobců. Pokud tedy vůbec dojde tento výbor k takovémuto závěru, tak musíme zároveň přijmout rozhodnutí i e, o přiměřeném navyšování e, personálu, e, podpůrného personálu těch soudců, protože nám přece jde o naplnění cíle, zvýšení jak zrychlení řízení, tak i navýšení, zvýšení efektivity toho soudu. Děkuji. Pani Hannibal. Yeah, thank you, chair. Děkuji. Jedná se o opravdu zapeklitou věc a už se jí zabýváme drahnou dobu. Někteří z nás navštívili ten soud poměrně nedávno a všichni soudci nám zcela eh, jasně eh, vysvětlili, jak jsou přetížení, že eh, se s tím nedá nic moc dělat v současné situaci a ono se tím ten systém v podstatě diskredituje, pokud nefunguje jak má, pokud eh, dochází k takovýmto průtahům, které nejsou akceptovány nikým. Takže něco s tím dělat musíme. Nicméně já se domnívám, že bychom neměli dále pokračovat, než se nepodíváme, dokud se nepodíváme na samotnou zprávu. No, nevím, kolik z nás je schopno se s ním seznámit v portugalštině. A já přestože máme pozměňující návrhy v angličtině, jsem je zatím neviděla, i když je to vše docela zvláštní. Tedy, myslím, že se nedostaneme nikam dál. Sice chápu, že nám záleží na rychlosti, s jakou se s tím máme vypořádat, přesto si myslím, že bychom každý měli mít tu zprávu k dispozici. Pozměňující návrhy. No, z toho, co vím, tak se tam říká, že by celkově vždy u soudu mělo být maximum 40 soudců a dodatečných 19 referendářů. Což je dost velké navýšení. E, já neříkám, že bychom to měli úplně odmítnout, ale uvědomme si, k čemu to povede, kolik to bude stát, co to v praxi znamená. A rovněž bychom tam měli jasně e, vložit nějaké ustanovení, které se týká toho, co od toho čekáme v důsledku. Tedy, že například bude díky tomu soud pracovat rychleji, zruší se průtahy, případně bude funkčnější. Tedy máme něco, co se snaží eh, pomoci situaci, ale já spíše bych byla pro uh, to dát si trochu více času, mít možnost se seznámit se samotnou zprávou a až poté se ke všemu vyjádřit. Mrs. Ferrara. Paní Ferrara. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já eh, Eh, lituji, že se eh, musím vyjádřit pouze na základě těchto pozdělacích návrhů. Nevyslechla jsem si zpravodaje a nemohla jsem si mm, přečíst zprávu přeloženou. A i podle tedy pozdělacích návrhů, které jsem si přečetla, tak eh, já si cením toho kompromisu, o který se zpravodaj snaží který se snaží i reagovat na požadavky Evropského soudního dvoru, aby byl efektivnější, aby mohl eh, urychlit řízení a aby mohl tedy rozhodovat eh, eh, v lepších lhůtách a tím samozřejmě nebudou poškozovány zájmy těch stran ale třeba je vzít i do úvahy požadavky ekonomického charakteru mm, v Evropské unii. Domnívám se, že zdvojnásobení, dvojnásobné navýšení, jak navrhuje rada, to je neudržitelné z pohledu ekonomického proto domnívám se, že návrh zpravodaje, to znamená maximální zvýšení o 12, to je a především zvýšení počtu referendářů. Jak víme, to jsou vlastně ti, kteří eh, de facto dělají gro práce a eh, to je ten motor toho soudu často. A eh, to je to, co může urychlit rozhodovací proces. A takže zvýšení, takovéto, takovéto zvýšení počtu soudců a především těch referendářů, tak to může zvýšit efektivitu a rychlost fungování soudu a zároveň i by to nebylo tak ekonomicky nákladné. A možná v rámci příští diskuze, až bude přítomen e, vážený pan kolega Marino Pintu, tak budeme moci diskutovat o tomto více hloubky. Děkuji. Thank you as well. Děkuji vám. Pan Zvěvka. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Rovněž děkuji všem kolegyním a kolegům za tuto nesmírně zajímavou a poutavou diskusi. Je to pravda. Je velkou škodou, je škoda, že tady není pan zpravodaj. Mně je toho velice líto, zejména proto, že když se podíváme na harmonogram těch prací, jak to má probíhat eh, v souvislosti s tím druhým čtením, my jsme si to vše přece už dohodli před prázdninami. V klidu, rozvážně jsme se shodli na tom, že chceme pomáhat tribunálu a jakým způsobem si to naplánujeme. A pan zpravodaj to vše akceptoval. A mně je těžko uvěřit, že on v červenci nevěděl, co se bude v Portugalsku odehrávat v září. Takže dnes nějaké vysvětlování, že má v Portugalsku volby, tak to není na místě, protože on už o tom věděl dávno. A to, že máme pozměňující návrhy v angličtině pouze, tak to je z toho důvodu, že pan zpravodaj nedodržel ty lhůty, které měl dodržet. Proto se už to pak překládat nestihlo. Pro mě ani se nejedná tak otázku procedurální toho postupu. O to mi ani tak nejde. Tady mně jde spíše o to, že jak máme dále pracovat, protože když máme eh, pouze pozměňující návrhy, tak nám to trochu oklešťuje manevrovací prostor. Na druhé straně to zdůvodnění, to všichni známe, protože pan zpravodaj eh, se celou dobu drží své pozice, svého stanoviska. On se nedá přesvědčit, pan zpravodaj. On od samého začátku um, je proti jakémukoliv dalšímu upravování té reformy. Dokonce i statisticky jsme mu uvedli argumenty, Rovněž jsme si sedli společně s představiteli Evropského um, soudnictví a nic ho nepřesvědčí. Reforma tady není jenom umění pro umění. Je tady proto, že je potřebná a nejde pouze o situaci dnes tady a dnes. Jde o instituci natolik významnou jako Evropský tribunál, tak to musíme mít naplánované na celá dlouhá léta, tak to musí vydržet. Bylo by nesmyslem zamyslet se nad tím a střihnout to pouze s ohledem na současný stav. Podívejte se, milí kolegové, jak dlouho a důkladně musela být přetřásána, pak zaváděna reforma Evropského parlamentu a rady. Nejdříve paní Tain napsala něco v dubnu eh, loňského roku a nyní se znovu zabýváme tou zprávou a nyní už alespoň známe postoj rady. Tehdy, v dubnu loňského roku, jsme nevěděli, jak se k tomu rada postaví. Tehdy ještě v radě vládla taková nálada, která svědčila o tom, že snad se dá najít určitý jiný upravený modus operandi, a nenavyšovat počet soudců. Každopádně nikoli významným způsobem. A nyní máme na jedné straně eh, ke zvážení reformu, která je nezbytná a musíme ji provést, anebo se eh, všeho zbavit a vše hodit do koše. Ale vezme si to někdo na svá bedra? Tribunál, Lucemburský tribunál je jedním z nejdůležitějších pilířů e, této naší Evropské unie. Vezme si to někdo na svou zodpovědnost, že se to vše odhodí a že než abychom měli soudce navíc, tak budeme neustále platit další a další penále za e, prodlevy soudních řízení. Takže musíme se na vše podívat dlouhodobě. Není to rada, kdo nás eh, zatlačila do kouta. My všichni víme, že k tomu druhému čtení dojde a v rámci prvního čtení jsme nic neudělali proto, abychom se s radou sešli chci to zdůraznit, nedošlo k jediné schůzce. A v souvislosti s tím nyní jsme v té situaci, která je. A tak, jak už řekla paní Regner, paní Hannibal, paní Hautala, paní Delvo, nemůžeme v rámci parlamentu se zbavit možnosti přednést své stanovisko. A pokud nedodržíme ty lhůty, které nám byly vyznačeny, které byly dohodnuty, tak to nakonec dopadne tak, že jako parlament nebudeme mít žádný vliv na konečnou podobu tohoto dokumentu. A to si samozřejmě nepřejeme. Mně se zdá, že ta koncepce, kterou zde eh, kolegyně přednášely, která spočívá v tom, že budeme mít takovou doložku přeskumu, která tam bude zabudována, která zaručí, že se dozvíme, jakou měrou tato reforma ovlivnila, případně nikoliv, nový způsob práce tribunálu. A pak boj, zda chceme zachovat eh, genderovou paritu mezi soudci. No to je skvělý nápad. Nezbavujme se šance bojovat i o to. A pak ještě máme třetí záležitost a na té rovněž nesmírně záleží. Totiž nikoli pouze souhlasit s reformou tribunálu. Já všem chci připomenout, že se jedná o dvě stádia a tady jsme nyní v tom druhém stádiu, které se týká pouze počtu soudců. Ehm, nepředstavujeme si nikdo, že se ehm, redukuje reforma eh, tribunálu pouze na počet soudců. Ne, ta reforma je ehm, mnohem širší, ale my bychom zde mohli ještě se zmínit i o tom, že v krátkodobém horizontu, a to ještě upozorňuji, že brzy bude volen nový předseda Evropského tribunálu, že totiž chceme vědět, jakou měrou i soud si chce sám zavést nový způsob práce, aby například každý soudce byl lépe využíván. Dnes například to vypadá tak, že pokud si soudce strčí určitou věc do šuplíku, protože ví, že to není priorita a nemá zatím možnost se tím zabývat, tak už to nikomu jinému nemá možnost být přiděleno. A pak ještě chci připomenout, že ti referendáři o ničem nerozhodují. Pouze soudce má možnost a je způsobilý rozhodovat o této věci. A já bych rád viděl situaci takovou, aby soud, který patří k základním pilířům Evropské unie, by měl mít možnost rozhodovat ve svém vlastním tempu, svým vlastním způsobem sobě, eh, jaký mu přísluší a nikoli pod tlakem času, aby nevznikaly nějaké rychlorozsudky, rychlorozhodnutí, A proto se mi zdá, že návrhy, které jsme zde vyslechli eh, z úst paní Delvo, jsou téměř z jiné planety. Jako kdyby každý z nás docházel na jiné schůze a zabýval se úplně jinými záležitostmi. Buďme realisty, milí kolegové. Nyní už není ten správný čas, abychom se zamýšleli, zda eh, to budeme eh, čerpat inspiraci z Marsu nebo z jiné planety, anebo opravdu zda se vrátíme na Zemi, zda budeme stoupat po Zemi. A nepokoušejme se využívat či spíše zneužívat té zprávy pro věci, které i tak si chceme ještě při té příležitosti vyřídit. Ne, to už je druhá etapa ehm, reformy soudu a proto bych rád navrhl, abychom tam škrtli eh, to, kde se zdůvodňuje, proč je reforma nutná. Situace je samozřejmě obtížná. Ani mě stávající situace neuspokojuje, ale uvědomme si, že už nic lepšího se, lepšího se nám na stůl nedostane. Tedy souhlasíme s tím, co je zde navrhováno, ale ještě k tomu přidat tu podmíněnost, kterou zde popsali kolegyně. To je jediné moudré a dává to smysl a k něčemu to povede. Mr. Džambacký? Pan Džambacký? Thank you. No, I, don't speak, uh, but sorry, I mistaken. Uh... Vím, zda jsem se nespetl. Tak pan Anderson. Thank you. I'm just wondering whether já jenom si kladu otázku, zdali ten postup eh, volby soudců, zdali toto by nemohlo podkopat nezávislost soudu. Kde ten proces by mohl být nějak spolitizován. Já jsem si nečetl eh, tu zprávu, protože portugalsky neumím a já eh, doufám, že to se nějak v té zprávě bude řešit. Rád bych si vyslechl zpravodaje a jeho vyjádření na téma významu nezávislosti soudců. Paní Delvo. já bych se chtěla vrátit nebo vzít si slovo ke dvou bodům, které mi leží na srdci ne jako što náhradnice zpravodajky, ale osobně mi leží na srdci poněvadž já hodně jsem se touto tematikou zabývala, poněvadž jsem stínovou za socialisty demokraty a především mi jde o dvě věci. Vůbec je třeba zvýšit počet referendářů na, e, na soudce. Tedy, takže to je otázka, kterou jsme si pořád kladli a já myslím, že to není dobrý nápad. Nyní každý soudce má tři referendáře. Já myslím, že to je způsob, pracovní způsob, který fungoval. Já vycházím z premisy, že přece snad eh, ten soudce si přečte, co mu připraví ti referendáři a tomu bude trvat určitý čas. A kdybychom zvýšili počet referendářů na soudce, no tak to asi je zde riziko, že ten soudce ani nebude schopen absorbovat všechno, co mu, nebo přečíst všechno, co mu připraví. Já si tedy kladu otázku, proč Eh, takže my zde máme mm, postup jmenování soudců eh, na základě nominací členských států, ale eh, potom je zde tedy takový přeskum ještě a, pouze, a poté jsou jmenováni, ale pokud de facto by měli dělat referendáři tu práci, tak stejný postup by měl platit i pro referendáře, protože to by potom bylo jedno, kdyby vlastně všechno dělali referendáři. A já tedy nejsem pro to řešení zvýšit počet referendářů na jednoho soudce. Druhá otázka, kterou si kladu, je otázka fungování evropské justice. Nyní máme soud, máme tedy soud, Evropský soudní dvůr, máme ten tribunál a od smlouvy z NIS máme soud specializovaný na spory zaměstnanců EU, tedy na mm, mm, zaměstnance a důvod byl tehdy, poněvadž Evropský soudní dvůr byl přehlcen, tak proto se našlo to řešení, že se vytvoří ten, ta specializovaná justice. A my jsme tedy rozhodli teď zrušit ten specializovaný soud a mm, tedy řešit ty zaměstnanecké spory. Pokud tedy to takto projde, tak asi náš výbor bude muset příští rok se tím opět E, zabývat, e, protože pokud se dobře informována. Já jsem si tedy kladla otázku, zdali je lepší mít specializované soudy, anebo soud první instance, který by měl specializované senáty. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom měli specializované senáty uvnitř toho takzvaného tribunálu, tedy soudu první instance, což by bylo možné i tím, že by se zvýšil počet soudců. A když se podívám na ty věci, které projednává soud prvního stupně, tak jsou to věci velice komplikované. Všechno, co se týká státních podpor, všechno, co se týká hospodářské soutěže, to řeší soud prvního stupně, ten takzvaný tribunál. A já bych radši, kdyby ti soudci nebyli pod tlakem, že musí vydat co největší počet rozsudků ročně a mm, zkracovat lhuty. Já bych radši tedy, abychom měli specializované senáty pro ty komplikované věci. A takže proto, no já osobně asi jste odhadli, že já nesouhlasím v tomto se spravodajem. Já jsem se pokusila tady teď věrně, eh, tedy eh, po, při tom úvodu, v tom úvodu jsem se snažila věrně popsat jeho pozměňovací návrhy, ale pochopili jste, že s tím nesouhlasím. Mr. Zvěvka. Pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Pouze stručně bych rád reagoval na připomínku kolegy Andersona eh, k tomu pozměňovací návrhu číslo 15. Ano, tam máte pravdu. Když se tam hovoří o tom návrhu eh, spolurozhodování, tak to jde proti smlouvě. Evropský parlament není příslušná instituce k tomu, aby mohl potvrzovat soudce nebo zvolení soudce. Na druhé straně by tam mělo být eh, zmínka o článku 255, či spíše e, o výboru článku 255, e, který, kde má rovněž parlament své slovo, když je volen a ten pak může e, ověřovat vhodnost určitého soudce, ale je pravda, že parlament jako takový by neměl zavádět pozměňující návrhy, které jdou proti evropským komunitárnímu právu. Okay. Eh, that was... Dobrá. Excuse me, je ne pas... Se omlouvám, <laughs> já nechci si tady dělat monopol na mikrofon, ale myslím si, že se vyjádřily všechny politické skupiny, kromě ALDE, které zde není zastoupeno, nikoho tady nevidím od nich, eh, takže Eh, asi lze si představit jejich pozici. A aniž bych chtěla předjímat eh, případné pozměňovací návrhy, které frakce předloží, tak já mm, z toho dedukuji, že většina, kromě jednoho hlasu, je názoru, že eh, zatížení tribunálu se zvýšilo a tudíž je třeba zvýšit počet soudců. A nyní otázka. Tady jsou určité niance. Někteří říkají, eh, bylo by lepší hned eh, tedy podpořit eh, pozici, postoj rady a pokusit se to nějak poopravit našimi pozměňovacími návrhy, tak abychom prosadili pozici parlamentu, co se týče genderového vyvážení, tedy parity, a potom především nám jde o tu revizní klauzuli, tak, aby eh, se mm, eh, tedy po nějakém čase eh, věc přes, to všechno přeskoumalo a zjistilo se, zdali se díky zvýšení soudců zlepšila efektivita soudu. A možná ještě bychom si měli připomenout termín pro pozměňovací návrhy a jak se bude pokračovat. Samozřejmě v naději, že pan Marino Pintu se vrátí včas, aby mohl obhajovat svoji pozici. Děkuji. Ano, to je důležité. Tedy, o jaký máme harmonogram tedy? Byl jsem informován, že pokud je o zprávu samotnou, tak francouzská verze bude k dispozici 17. září, anglická 18. září a další jazyky 23. září. Avšak Pozměňovací návrhy by se měly předložit do 21. září. Měli bychom hlasovat ve výboru 13. října a na první říjnové plenárce. by se mělo o tomto hlasovat. Takže to je časový plán podle kterého postupujeme. Pan Zvěvka. Na převodničoncego, či... Otázka na pana předsedu. Pokud bychom si požádali o prodloužení lhůty pro podávání pozměcích návrhů, například do 12 hodin 23. Stačilo by to k tomu, aby ty pozměcí návrhy byly pak přeloženy a případně bychom se ještě sešli navíc bychom měli ještě dodatečnou schůzi eh, v průběhu eh, první eh, říjnové plenárky, tedy například 8. října, anebo se musíme držet toho 21. The secretariat is of the opinion. Sekretariat je názoru, že ano, že je to možné. So we shall, we shall... Takže měli bychom se pokusit Eh, tedy zde hm, přijmout návrh pana Zvěvky. Dobře. Eh, pracujeme hm, podle eh, předpokladu, že 23. září, 23. září poledne je termín pro pozměňovací návrhy a což si vyžádá mimořádnou schůzi 8. října dopoledne. Maybe, maybe. Možná ještě pár poznámek k tomu, co jsme slyšeli, poněvadž paní Delvo <clears throat> uzavřela tu diskuzi ještě, než jsem se já mohl vyjádřit. Já jsem jenom chtěl říci, že pan Zvěvka řekl, že jsme se nesešli s radou, což je pravda, ale v mezidobí já jsem se sešel se zástupci předsednictví a e, zeptal jsem se jich, nebo požádal jsem je, aby nám co nejrychleji předložili postoj rady, ale nestalo se to zatím. A to byl jeden z důvodů, proč nyní pracujeme proč nyní pracujeme Eh, v tak krátkých lhutách. Pokud se nemýlím, zpráva by měla být v souladu s tím, co připravila kdysi paní Tain. To znamená 12 soudců navíc. Pokud jde o kondicionalitu, ty podmínky, Eh, tady, tady paní Regner navrhla, že bychom měli přijmout postoj rady a a potom bychom měli eh, se podívat na to, zda eh, návrh zpravodaje je správný, protože on navrhuje méně soudců a měli bychom potom se zamyslet, zda více bude případně nutné. A já e, s veškerou úctou trochu nesouhlasím s paní Delvo, pokud jde o referendáře a e, zvýšení jejich počtu. Já si myslím, že naopak to je záslužné. E, to je záslužná věc v této zprávě, protože to jsou velice komplikované věci, ty případy nebo věci, Eh, hospodářské soutěže, kde jde o mm, obrovské množství různých faktů a důkazů, které se musí prostudovat, takže tady je role referendářů zcela na místě. Další připomínky. Pan Kalot chce slovo také. Děkuji, děkuji, pane předsedo, za e, soudní dvůr. Já bych chtěl poděkovat eh, vám za podporu, za podporu, kterou zde vyjádřili členové výboru. To v podstatě eh, byl požadavek Evropského soudního dvora eh, kvůli našemu dobrému fungování. Já mám takovou důležitou otázku, technickou. Jenom bych chtěl upřesnit pár detailů. První je, že zde se hovoří o postoji rady. Samozřejmě, to je normální ale nezapomínejte, že ten návrh není od rady. To, je, to byl požadavek podle článku 280 smlouvy, to byl požadavek žádost, který byl žádost, kterou Evropský soudní dvůr předložil radě a parlamentu. A v podstatě to je výsledek reflexe Evropského soudního dvora, kdy jsme zvážili, jaké zdroje potřebujeme, abychom řádně fungovali. Tedy to, to je samozřejmě to na vás, abyste rozhodli a teď rozhodujete o budoucnosti Evropského soudního dvora a ne rady. A ještě jedna věc, hmm, zdvojnásobení počtu O to jenom nejde. Ne, my nyní máme 28 soudců a e, tedy sedm u toho specializovaného tribunálu pro e, zaměstnance a máme dva, dvě tedy instance, které a takže, takže 35 a takže tady jde o to přejít k číslu 56. E, ale bude to v letech 12, to znamená 7 přejde z toho specializovaného tribunálu a potom na konci roku 2019 dalších, těch posledních 9 soudců. Je to moc? Ne. To vůbec není moc e, to není moc, to říkáme od začátku, vzhledem k, k zvýšenému nápadu u soudu a jak víte, kvalita eh, justice, ta eh, eh, samozřejmě je podměna počtem věcí, samozřejmě procesními předpisy, ale i kvalitou soudců. A je třeba, aby mohli v klidu projednávat tyto mm, citlivé, delikátní kauzy v klidu a některé významné kauzy tak tam eh, mm, prostě eh, tam eh, mm, musí tedy to řešit rozšířené senáty a ne ty tříčlené senáty a náklady. Ano, náklady samozřejmě, to nám leží na srdci. Tady se hovoří o 13,5 milionech euro k, jsou, k rozpočtu v roce 2019. 13 milionů, tak znamená o 20% více, než jsme my jako soud předložili v březnu 2011. Takže tady eh, o 20%, to znamená, tady se to nezdvojnásobilo, náklady se nezdvojnásobily, ale je to 20% navíc a to podpořila Evropská komise. I to od, eh, odsouhlasila s potížemi rada a já bych velice rád, aby i to podpořil parlament. A poslední věc, eh, samozřejmě to je teď na vás. Tady je určitá legislativní procedura, ano. Pokud to dobře chápu, eh, vím, že eh, zde máme eh, zprávu tajn, takže, takže tam tehdy se navrhovalo, abych se zamítl návrh rady, což by znamenalo vlastně smést tuto reformu ze stolu, ale my tu reformu potřebujeme teď v okamžiku, kdy Evropská unie na sebe bere větší odpovědnost a je třeba by ukázala, že chce podpořit evropskou, evropské soudnictví a že má nezbytnou sílu to řešit. Ano, určitě, mm, jak řekl pan Svěvka, samozřejmě s nezbytnou reformou procesních předpisů, tedy interní reforma musí proběhnout a zcela souhlasím i s tím, abychom vedli dialog s radou, eh, parlamentem, komisí eh, o otázkách jako zastoupení žen anebo o vhodnosti mít, eh, přijmout nějakou revizní klauzuli po určité době, aby se to zrevidovalo spolu s vámi, abychom zjistili, že to rozhodnutí bylo správné nebo ne, anebo abychom případně to uspůsobili podle vývoj reality. Takže silný apel. Podpořte Evropský soudní dvůr. Děkuji. Any... Děkuji. Chce si ještě někdo snad vzít slovo? Nevidím, že by se někdo hlásil. Tedy tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a konstatací, že se bude konat mimořádné zasedání 8. října a pak další řádné zasedání 12. a 13. října. Děkuji za vaši účast, kolegové. A naschledanou.